Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Prosím, zaujměte svá místa. El acta de la sesión de ayer. Zápis ze včerejšího zasedání vám byl rozdán.